Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, zaujměte co nejrychleji svá místa. Zahájíme Chtěla bych vás upozornit na to, že eh, hned první hlasování je jmenovité hlasování, takže prosím, posaďte se. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour. Podle pořadu jednání eh, hlasujeme v zjednodušeném režimu o zprávě pana Kosty o dohodě o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví se Spojenými státy americkými. Eh, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Le vote est ouvert. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Přijato. Podle pořadu jednání budeme hlasovat ve zjednodušeném postupu o správně paní Volis o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin. Takže jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Přijato. Podle pořadu jednání Hlasujeme ve zjednodušeném režimu o zprávě paní Wallis o systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcí a tak dále. Jmenovité hlasování zahajují hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno, zpráva je přijata. Dále je tu zpráva pana Botopulose o jazykovém režimu, který se použije na opravné prostředky podané proti rozhodnutím soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. Zpráva pana Beldera o obchodních a hospodářských vztazích s oblastí západního Balkánu. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasování hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata zpráva paní Guinness o společné zemědělské politice a potravinovém zabezpečení světa, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata. Zpráva paní Grabovské o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy, jmenovité hlasování. Pan Bisler požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Máme hodně jmenovitého hlasování v tuto chvíli, což je složité, obzvlášť pro ty, kterým nefunguje zařízení takže bych eh, požádal o technickou pomoc. Okamžitě vám tam zašleme technika a já vám